Thank you. Grazie. Milí kolegové, nyní máme čas na vysvětlení hlasování. Začneme eh, k zprávou pana Lightfrieda dopravě. Mám zde dva řečníky. I have, I have two speakers on my list. Mám dva řečníky na seznamu. Paní Ově je prosím přítomná. Paní Ově, máte slovo. Tenhle Děkuji, pane místo předsedo, neslyšela jsem své jméno tady v tom hluku všeobecném. Parlament eh, opakovaně žádal o nařízení tohoto typu, čili jsem navrhla přijetí tohoto právního aktu, protože je to v zájmu všech cestujících, aby poplatky za bezpečnost byly založeny na základě určité transparentnosti. Poplatky by měly být použity skutečně na úhradu bezpečnostních opatření. Děkuji. Kolegové, musíme pokračovat v naší práci, takže prosím vás, ti z vás, kteří chcete zůstat, posaďte se tiše a ti z vás, kteří se chtějí něco dojednat mimo tento sál, tak prosím opuste jej, abychom mohli dále pokračovat slušným, klidným způsobem. Děkuji. A nyní má slovo pan Paška. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pan předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně. Myslím si, že je správné, že Evropská komise a Evropský parlament se zabývají objektivizací nákladů na bezpečnost a ochranu cestujících při letecké přepravě. Musím však říci, že současné zřizování úřadu na vykonávání takovýchto kontrol považuji za nesmysl a je to nesprávné. V době, kdy Evropa potřebuje peníze, aby mohla pomáhat Řecku, kdy Evropa potřebuje peníze, aby rozvíjela svoji ekonomiku, Zřizovat další úřady, které nebudou dělat v podstatě nic, jenom nějaký dohled, je skutečně hazardem s penězi evropských občanů a není to cesta k úspěchu. Děkuji. Děkuji. Następný řečník je pan Liberacký. Prosím. Já už nevím teda, to mělo být polský, jo. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych vyjádřil pocit zadosti učinění, protože eh, jsem hlasoval pro tuto zprávu. Zprávu o náhradních dílech pro sektor automobilové dopravy schvalujeme eh, tuto zprávu opravdu v poslední vteřině, ale doufám, že tak výjdeme vstříc našim občanům, protože to eh, zaručuje dobrou cenu. Děkuji. Chtěl by ještě někdo vysvětlit eh, své hlasování ke zprávě pana Leichtríne? Pokud ne, můžeme pokračovat zprávou pana Simpsona která se týkala transevropských sítí. Pan Kancian, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme udělali dobře, že jsme ukončili první čtení o sítích TEN. Ale vzhledem k přepracování a ke kodifikaci bych se rád zmínil o důležitém aspektu, který se týká všech sítí TN pro příštích deset let. E, tento program e, musí být zcela přepracován, racionován a zjednodušen v rámci Evropy. A to tak, aby celá interoperabilita byla e, aplikovatelná. A vzhledem, že žijeme v období nepříznivé ekonomické situace, tak je třeba pomýšlet na realizaci Eh, této sítě, nebo alespoň na její část. A to nejenom díky rozpočtu, který máme k dispozici, ale musíme pomýšlet na nějakou jinou cestu. Bylo by třeba se zasadit o to, aby skrze tyto sítě mohla se rozjet naše ekonomika. Je to velice důležité. Eh, musíme se snažit tedy v tomto smyslu eh, napnout naše síly. Děkuji vám. Děkuji. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit ke zprávě pana Simpsona? Není tomu tak. Můžeme pokračovat s eh, zprávou pana Kirilova. Týká se to eh, Fondu pro regionální rozvoj Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Paní Ově má opět slovo. Härra president, <clears throat> ma hääletasin selle õigusakti muutmise poolt. See... Děkuji mnohokrát, hlasovala sebe pro. Pozměňovací návrh, k tomuto právnímu aktu, protože naplňuje cíl balíčku pro ekonomické oživení v Evropě. Myslím si, že napomůže k tomu, aby bylo více investicí v jednotlivých členských státech i v jednotlivých regionech a bude to mít pozitivní dopad na celkovou ekonomiku. Především, když se podíváme na situaci v malých a středních podnicích a při vytváření nových pracovních míst. Zjednodušení pravidel a postupů by mělo umožnit rychlejší naplňování těchto fondů a budoucí výzvy. Děkuji, paní Nikol Mikoniene, prosím. Dėkui, ponės pirmininkė. Ne, nemažai valstybių šio ekonominio nuosmukio laikų patyrė tikrai smarkių sukrėtimų. Děkuji. Mnohé členské státy eh, se musely smířit s celou řadou ztrát v průběhu finanční a hospodářské krize a mnohé členské eh, země zaznamenaly až desetiprocentní pokles. Proto eh, čelíme specifickým problémům, zejména v nových členských státech a jde tedy o řádné vynakládání prostředků ze strukturálních fondů, protože ty jsou nástrojem, který těmto členským státům pomůže obnovit jejich ekonomiku. Proto je tak nutné učinit příslušná opatření, aby se podařilo překonat tyto ekonomické překážky. Pan Antoniotti. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, kolegové, Evropský fond pro regionální rozvoj a sociální Evropský fond, jakož i kohezní fond, se prokázaly jakožto užitečné nástroje pro rozvoj územní a nástroj, kterým se dobře čelí proti ekonomické krizi, která už eh, tak dlouho postihuje evropskou i světovou scénu. Já jsem přijal eh, příznivě návrhy na zjednodušení procedur na moci uvolnění fondů, aby bylo snažší platit, eh, aby bylo snažší vyplácet tyto peníze. Jsem i pro eh, náhradní kvotu a na prefinancování na rok 2010 těm členským státům, které byly krizí nejvíce postiženy. Grazie. Nobody else to this report. Takže někdo další k této zprávě? Někdo další k této zprávě? Budeme pokračovat zprávu pana Šájera a vidím, že pan Antonioci by chtěl říci pár slov k této zprávě. Prosím, máte slovo. Eh, pane předsedo, já jsem hlasoval pro tuto zprávu a chtěl bych poděkovat kolegovi Trajerovi, který vykonal skvělou analytickou práci a vykonal ji i tak, že zapracoval do ní novinky, které nám přináší Lisabonská smlouva. Vzhledem k tomu, že tato smlouva bude mít mnohé implikace, eh, tak eh, si myslím, že je nutné sdílet i účast, i vůli parlamentu, který chce mít celá přesné delegování proto aby bylo eh, možné demokraticky kontrolovat eh, toto schromáždění. Myslím si, že bude třeba také ověřovat v praxi, jak nový systém bude fungovat, aby se případně mohly provést mírné opravy. Děkuji. Děkuji, nevidíme nikoho dalšího, kdo by se chtěl ujmout slova, co se týče této zprávy. Takže další bod je dopad Lisabonské smlouvy na postupy při rozhodování. A mám tady jednoho řečníka, paní Tocharus, prosím. Pokud je přítomná. Madame she is here, last chance. Paní Teocharus, poslední šance, takže bohužel není přítomná. Nevidím nikoho dalšího, kdo by chtěl vysvětlit hlasování k tomuto bodu, čili se dostáváme k další zprávě pana Petra van Dálena. Mám tady paní Savisára na seznamu, prosím. Je přítomna paní Savisar? Není, není tomu tak. Tím se dostáváme hladce k zprávě eh, Marit Polsen. A prvním řečníkem je pan Kalinovský. Prosím. Pan Kalinovský. Is not here. Madame McGuinness. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Očekávám, že asi nedostanu dvě minuty, ale využiju jedné minuty. Plně podporuji tuto zprávu, která je o dobrých životních podmínkách zvířat, nicméně mám určité výhrady k tomu, jakou legislativu přijímá Evropský parlament. Myslím si, že bychom měli mít rozumný přístup, ne emocionální přístup. Máme legislativu, která často není založena na vědeckých poznacích a znevýhodňuje evropské farmáře, živočišné producenty tento týden se komise rozhodla, že opět otevře jednání se zeměmi Mercosur a vzniká tady nebezpečí pro evropské farmáře, především hovězího, vepřového a drubežího masa. Otázka zní, zda musí uplatňovat stejné standardy, produkční standardy také v případě dovozu ze třetích zemí, tak jak je to uplatňováno v rámci Evropské unie. Pokud ne, tak je to skutečně hamba. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Životní podmínky pro zvířata se musí harmonizovat. A za prvé tedy harmonizace, měli bychom si dát přestávku ve vytváření nových předpisů a standardů a nejprve usilovat o jednotnou implementaci uvnitř Evropské unie. A za druhé, co se týče globalizace, musíme se postarat více o to, abychom v případě dovozu z třetích zemí do Evropské unie se dodržovaly stejné směrnice a standardy jako ve vnitrokomunitárním eh, vztahu. A eh, domnívám se, že eh, se to nemá týkat nákupu takto produkovaných prostředků. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit k této zprávě? Není tomu tak? Další zprávou je zpráva paní Lafol, která se týká změny zemědělství EU a změny klimatu. Paní McGuinness, prosím. Děkuji mnohokrát. Než zapomenu, mám tady návštěvníky na galerii, chtěla bych je přivítat, jsou z Irska, je velice důležité, že naše občané, voliči vidí, jak tento parlament funguje a eh, vidí, jak jsme všichni čilí dnes ráno. Tato zpráva paní Le Foll Nedávno tady byl jeden člen skupiny Beatles, který říkal, že potřebujeme méně masa a co musíme dělat v oblasti zemědělství a klimatických změn je využít nejlepší technologie, abychom snížili emise, které plynou ze zemědělství, protože musíme globálně vyrábět více potravin než méně, musíme využít méně zdrojů, méně půdy, méně vody a přitom je velký tlak ze strany klimatických změn. Čili musíme udělat dobrý výzkum, který musí být veřejně opublikován prostřednictvím také soukromého partnerství, abychom mohli příznivým způsobem dále pokračovat v našich zemědělských aktivitách. Děkuji. A posíláme pozdravy vašim návštěvníkům. Harry uh, Peter. Pane předsedo, mám tři krátké připomínky k této zprávě. Za prvé se domnívá, že zemědělství není problémem, ale řešením problému v případě změn klimatu. A za třetí, při výzkumu změn klimatu stojíme teprve na začátku, i když sdělovací prostředky šíří někdy jiný eh, dojem. Eh, týká se to eh, různých teorií, které bychom neměli tedy dále sledovat. A za třetí, Eh, měli bychom učinit veškerá nutná opatření, která nejsou byrokratická a jsou přiměřená. A tato eh, opatření bychom měli také zkoumat z hlediska vhodnosti pro národní hospodářství. Například eh, některé směrnice jsou kontraproduktivní o biopalivech. Děkuji. Ještě někdo další ke zprávě Lefol? Není tomu tak? Tím se dostáváme dál a vysvětlíme hlasování v případě zprávy pana Dorfmana. Opět vidím na seznamu paní McGuinness. Doufám, že všichni návštěvníci na galerii jsou skutečně mě obdivují. Tyto zprávy ale skutečně se týkají mých zájmů eh, výroby v oblasti zemědělství. Tato zpráva se týká toho, jak pomáhat zemědělcům kde jsou velice obtížné podmínky, protože víme, že farmáři se umí dobře postarat také pro krajinu, ale musí umět přežít v těchto oblastech. Co se týče biofyzických kritérií, které navrhuje komise, ta jsou možná příliš omezující. A musíme vřít v potaz nejrůznější kvality půdy v celé Evropské unii a u nás doma v Irsku vznikly určité obavy, že tato kritéria, pokud budou aplikována v atlantském regionu, mohou znamenat určité problémy pro far- místní farmáře. Chci tedy požádat komisi, aby vzala v potaz tyto obavy, až budou připravovat legislativní text. Komise uvedla, že farmáři řídí krajinu lépe i levněji, čili nemáme žádnou další alternativu. Musíme tedy udělat vše pro to, aby v těchto regionech mohli přežít. Děkuji. Thank you. Děkuji. Potlesk. Nyní přejdeme ke zprávě paní Vera de Castillo, nová digitální agenda pro Evropu. Paní Alfano je jediným řečníkem, kterého mám na seznamu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto rezoluci parlamentu o e, nové agendě digitální pro Evropu, protože si myslím, že eh, přístup eh, k vysokorychlostnímu internetu eh, je naprosto strategickou prioritou pro Evropou. Používání této síti znamená rozšířit i svobodu a možnost výrazu pro evropské občany a demokratické působení. Znamená to i při rozšíření možností vědy. Rozšíření vysokorychlostního pásma v Evropě slouží i k rozšíření lepších informací. Nesmíme zapomenout na to, co říká Eurostat. Šíření eh, po internetu existuje Evropa o dvou až třech rychlostí. V Itálii hlavně a také v některých jiných zemích, jako je v Bulharsku, v Řecku a v Portugalsku, eh, je v tomto směru poměrně menší vývoj. Také, eh, co se týče svobody slova, Eh, tyto země jsou označovány jako eh, částečně svobodné. Poslední eh, země je potom Turecko. Po ní následuje potom Indie a ostrovy Tonga. Já jsem rád a ráda, že tato rezoluce byla vypracována. Italská vláda chce investovat co nejdříve 800 tisíc eur jako investice do těchto sítí. Ráda bych ještě ohlásila, že tyto investice v Itálii jsou eh, postačující, nejsou postačující pro to, aby se tento problém v Itálii vyřešil. A bohužel tento sektor je v Evropě jeden z nejméně kompetitivnějších. Máme pouze jednu minutu. Chce se ještě někdo vyjádřit ke právě paní Del Castillo? Není tomu tak? Máme ještě čas, abychom se vyjádřili ke zprávě pana Salafranky, strategie EU ve vztazích s Latinskou Amerikou. Pan Higgins? Mám ho alespoň na seznamu. E, není tomu tak, dávám tedy slovo našemu dnešnímu nejlepšímu řečníkovi, a to je paní McGuinness. Um, Děkuji mnohokrát za tuto poklonu. A měla bych říct si návštěvníkům, že většinou chceme ticho a klid, ale dnes jsme mírní a e, chtěla bych poděkovat panu Hignicovi, že jsem dostala také slovo. Už jsem o tom hovořila, já si myslím, že parlament si včera neuvědomil, že v případě Salafrankovy zprávy, e, já jsem ji nepodpořila, e, mám určité obavy, že se bude opět otevírat bilaterální vyjednávání se zeměmi Mercosur na dvou různých úrovních. Jednak může dojít k otevření jednání v rámci obchodu eh, VTO a za druhé, to je propojeno, jsou tady obavy, že zaprodáme Evropskou unii. Naše zemědělství, to je skutečně emocionální záležitost, o tom hovořila komise. Jsou tady vážné dopady pro evropské zemědělce, pokud v rámci těchto vyjednávání s Mercosurem budeme toto řešit. A opět se to týká prasat a drůbeže. Čili nemohu toto zprávu z tohoto důvodu podpořit a chci varovat kolegy o možných dopadech této zprávy. Děkuji mnohokrát. A poslední bod eh, předtím, než dorazí americký viceprezident, je v jednání hlasování eh, summitu Evropská unie Kanada. Má slovo pan Gurias, prosím. Grazie, Děkuji. Voda je Eh, majetek všech a nejenom několika lidí. To jsme chtěli eh, my říci v naší italské delegaci Itálie hodnot. Eh, k pozměňovací zprávě 10, která se vyjadřovala proti privatizaci vody, tento pozměňovací návrh tedy patřil k celkové dohodě. My jsme podpořili kanadskou, kanadské společnosti, které bojují proti privatizaci vodních zdrojů italská delegace strany hodnot hlasovala pro tento text, protože to jsou hodnoty, které my podporujeme. Jsou to hodnoty, které patří eh, k našemu bohatství. Voda patří všem a my to takto eh, podporujeme. My jsme navrhovali již v minulých dnech eh, podpisy pro referendum, které by bylo proti privatizaci vodních zdrojů. A v naší zemi máme obrovskou podporu. Děkuji. Děkuji. Milí kolegové, právě jsem obdržel informaci o krátkém spoždění